konce chtěl bych poděkovat všem, kteří nejenom vystoupili, ale sledovali rozpravu až do samého konce. Ve středu 11. května zítra začínáme zase projednávat. Pořad jednání byl zveřejněn, naleznete ho na oficiální stránce Evropského parlamentu. Děkuji všem, kteří vytrvali, přeji vám hezkou cestu domů a klidnou noc jednání je u konce. Yeah.